Colleagues, if I can get started. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme dnešní odpolední schůzi. I'm told every now and then the committees have got to roll. No, mám pocit, že mi Někdo řekl, že vlastně ty výbory se musí tak jaksi přesouvat eh, z jedného eh, sálu do druhého sálu. Mám pocit, že to opravdu nepřispívá k nějaké um, příliš dobré práci. Takže já vás vítám zde u dnes u toho kulatého stolu. Takže jsme tady trošku jako rytíři kamelotu. A mám trošku pocit, že některé z vás nevidím dostatečně ostře, ale tak snad to nějak zvládnu. Čili přijetí předu jednání, souhlasíte s ním všichni? Pokud ano, tak vás také žádám o schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 18. až 19. února 2013. Souhlasíte s tím všichni? Děkuji. Další bod na pořadu jednání je zpětná vazba k třístranným jednáním. A další bod eh, pak budou služby pozemního odbavování. Čili služby pozemního odbavování na letištích Unie, čeká nás výměna názorů. Je přítomen pan zpravodaj, pan zásada, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat všem stínovým zpravodajům protože jsme s nimi eh, měli celou řadu schůzí a budeme v tom ještě pokračovat. Hovořili jsme zejména o pozměňovacích návrzích a celkově jsme připravili asi 10 kompromisních pozměňovacích návrhů. Na, této, na tomto tématu už pracujeme asi rok a jsem velice rád, že dnes již mohu říci, že se chýlíme ke konci a tím koncem bude vlastně zítřejší hlasování zde ve výboru TRAN. Chtěl bych ještě říci, že pokud někdo není zcela spokojen s těmi e, výsledky, tak vám chci ještě připomenout, že zde bude také hlasování v plénu, které vlastně zakončí první čtení a společně pak ještě s radou e, budeme pokračovat e, v rámci druhého čtení parlamentu. Vzhledem k tomu, že na této složce již pracuji více než rok, tak bych chtěl říci, že takové Slovo, které se nejčastěji skloně v Evropském parlamentu, není pozměňovací návrh nebo politická skupina, ani slovo směrnice, ale nejčastěji se zde skloňuje slovo kompromis. Myslím si však, že kompromis celkově je takový dobrý koncept. Nikdo není úplně spokojený s tím výsledkem, se sednete se ke stolu a e, jednáte o těch věcech a nakonec se všichni rozejdete s tím, že tedy to řešení není úplně ideální, ale že tedy to celkově stálo za to a že to je pro všechny e, vhodné a dostačující a to se domnívám, že se nám povedlo. Je zde pouze jedna věc, jeden problém. Je zde kompromisní text H, kde máme dvě verze toho textu. Jinak s většinou kompromisních návrhů souhlasila buď většina politických skupin, nebo dokonce všechny politické skupiny, což považuji za velký úspěch našich společných jednání. Podle mého názoru mohu říci, že i když se velká většina diskusí soustředila na to, zda máme dovolit ještě další liberalizaci, s tím tedy, že na trh přistoupí třetí nebo Eh, dokonce ještě čtvrtí poskytovatelé těch služeb pozemního odbavování na těch největších letištích, tak si myslím, že je zde ještě důležitější věc. A to je taková věc, která trošku byla opomíjena, nebo na kterou se nekladl takový důraz. Je to například zavedení společných nabídkových řízení na evropských letištích. Čili má to být postup, který bude naprosto jasně čitelný pro všechny účastníky. Nebude tam sedm nebo osm různých nabídkových řízení, ale pouze jediný postup. Také tam bude vlastně jediný postup schvalování a bude se to týkat všech 27 členských států. Čili ten poskytovatel pozemních eh, odbavovacích služeb, který by chtěl nabízet své služby ve všech 27 členských státech, nebude, nebude nucen k tomu, aby v každém tom jednotlivém státu se ucházel o schválení. A pak je zde ještě další věc, která je ještě důležitá a ta vůbec vlastně ani nebyla v tom původním návrhu komise a ta se jedná zavedení minimálních norem. Čili konečně to na evropských letištích bude vypadat tak, že tam budou určité normy, určité standardy, které musí prostě dodržovat každý. A pokud se poskytovatel toho podzemní, pozemního odbavování nebude schopen dodržovat ty normy, tak buď uh, už nebude mo- moci tu službu nadále poskytovat, anebo mu třeba bude uh, eh, vypočítána nějaká pokuta. Chtěl bych vám ještě všem znovu poděkovat za všechny pozměňovací návrhy. Celkově jsme jich obdrželi více než 500. Také děkuji všem účastníkům, kteří se účastnili jednání, děkuji za kompromisy a také děkuji všem, kteří nakonec ty kompromisy také schválili. Děkuji všem. Děkuji, říká předseda. Děkuji teď za skupinu SND pan Fleckenstein. Děkuji vám, pane předsedo. Kompromis nakonec vznikne, pakliže si všechny součásti návrhu odpovídají. A je pravda, pane zásado, že jsme si všichni dali hodně práce s tímto návrhem. I vy. Snažili jsme se všichni kompromis najít. Zejména například v oblasti formulace toho ustanovení o subdodavatelích eh, ve věci těch všeobecných dohod, general agreements, což pro nás je zejména důležité. Kromě toho jsme hovořili také o prahových hodnotách, které navrhujete, i zde, myslím, směřujeme správným směrem. A myslím si, že mohu říci, že je zde celá řada bodů, které pokud tedy toto, tento návrh skutečně bude prosazen, by v něm měly být zahrnuty. V jednom bodě jsme byli nejdřív proti, pak zas ne a teď zas ano. A to je celá ta věc subsidiarity. A v podstatě zde máme dva různé návrhy, o kterých budeme zítra hlasovat. Za svou frakci vám říkám, že pakliže bude náš návrh přijat, eh, to znamená kompromisní návrh zelených a socialistů, tak budeme nakonec hlasovat i pro celý tento balíček. Děkuji vám. Děkuji. Teď paní Meissnerová z Liberály. Mám pocit, že vy nahrazujete pana Klinta. Pozicna. Ano, přesně. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Klinc eh, bohužel z důvodu důležité schůzky nemohl dnes přijít, nicméně děkuji za spolupráci. Děkuji za snahu nalézt kompromis. Víme, že to trvalo velmi dlouho. Bohužel ani zítra nebude moc přijít. Je to zkrátka tak. Nicméně ze své zkušenosti i u ostatních kolegů víme, že na letištích to zkrátka chodí někde lépe, někde hůře a je potřeba zlepšit celkovou kvalitu. Pan Klinc je velmi rád, že pokud je o standardy a kvalifikace, je toto krok správným směrem. Je přesvědčen, že v diskusích ve výboru, výboru pro dopravu se velmi často hovořilo pouze o zaměstnancích, o pracovnicích, ale není to jediné, co musíme řešit. Kromě toho je zde celá řada kolegů, kteří jsou skeptičtí vůči vlastně jakémukoliv návrhu se strany výboru pro zaměstnanost. Já bych k tomu ráda dodala tolik. My jsme to v frakci ALDE diskutovali. Kompromisní návrhy pana zásady eh, jsou velmi dobré, vážíme si jich, dosáhl v nich mnohého, týkali se mnoha bodů, ohledně standard, eh, standardu kvality, subdodavatelství, subsidiaritě. I u nás samozřejmě jsou lidé, kteří toto vítají, nicméně většina je proto, co navrhl pan Zásada. To znamená, že bychom měli ty tři poskytovatele a přechodnou dobu až 10 let, s tím souhlasíme. Fakt je, že v některých situacích z určitých důvodů to zkrátka nejde Nicméně právě toto řešení naše frakce vítá. Děkuji. Van Down, ICO. Děkuji. Nyní za skupinu ECR. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem byl trošku překvapen tím, jak ta, doprava, eh, jak ta diskuse tím probíhala. Je celá řada politických skupin a poslanců, kteří pořád hovoří o té takzvané komunitární metodě. A vypadá to, že pokud eh, použijeme komunitární metodu, tak eh, se dá vyřešit úplně všechno. Ale zde najednou mám pocit, že by bylo jednodušší přemýšlet spíše po těch eh, liních jednotlivých členských států. Čili to je tedy můj první komentář a můj druhý komentář. Pokud se podíváte na kompromis třeba A1, tak si myslím, že to přechodové období je příliš dlouhé. A můžeme se ptát, proč je tak, tak to dlouhé. A my bychom ten kompromis možná mohli, mohli podpořit, ale jde o to, že pokud chceme další krůček k liberalizaci, tak prostě musíme stisknout zuby a ten kompromis přijmout. Pak jsou zde věci, které se týkají různých sociálních věcí, třeba odstavec 8. Tam mám otázku na komisi. Je zde komise dnes zastoupena? Rád bych se vás zeptal na to, že zde v tomto odstavci 8 je uvedena celá řada různých věcí, které se týkají sociální oblasti. My z toho nejsme nějak úplně v sedmém nebi. Rád bych se zeptal komise, jak to vypadá na radě, jak vypadá ta rozprava, která se vede na radě. Možná byste nám mohli poskytnout nějaké aktuální informace. Protože mám trošku pocit, že rada, stejně jako má politická skupina, se podívá na tyto pozměňovací návrhy a řekne, že jsou dost tedy zvláštní a jsme tady ze stolu. Čili nás by zajímal přímo názor nebo stanovisko komise. Bohužel se nemohu asi zeptat přímo zástupce rady, což by bylo ideální, ale podle zkušeností víme, že Čili my tedy podpoříme kompromis eh, a jedna, protože chceme, aby se s tímto návrhem dále pokračovalo, aby tato legislativa eh, dále pokračovala. No a pak, co se týče ještě toho přidělování těch letišních časů a hluku, tam, eh, tam se vlastně ještě musíme přijmout určitá rozhodnutí, protože trošku to funguje jako rukojmí pro jiná témata, a doufám, že se nám zítra podaří ještě najít nějaké řešení. A teď se ptám komise, zda můžete reagovat na můj dotaz. Děkuji, teď pan Kramer. Já, e... Děkuji vám. Paní Lichtenberger je bohužel eh, ve spožděném letadle, proto musím hovořit já. Jednak eh, myslím si, že o tomto tématu jsme hovořili už dlouho. Rozhodli jsme těsnou většinou, ovšem v plénu je možné, že se objeví obrovská většina proti. Co děláme my? Tváříme se jako by nic. A to podle mě není parlamentarismus. My jsme měli nějakou pozici a tu jsme sdělili radě. Není možné, aby nám to rada teď vracela a my o tom diskutovali znovu. Teď tu máme nějaký nový návrh, desetiletá přechodná doba to nám už samo o sobě ukazuje, jak, jak aktuální tento problém je. To je jasné, že ano. A když si porovnáme jednotlivá letiště a podíváme se na jejich rozdíly, tak vidíme, že e, mnohde v Evropě to nefunguje. Já bych rád měl nějakou analýzu. Jak to je, když třeba ve Vídni nebo ve Frankfurtu přestupuji a ztratí mi tam kufr? To je přesně to, o čem mluvíme. Já si myslím, že by to chtělo nějakou takovouto analýzu. Hodnocení rizik. Já jsem nic takového nikdy neviděl. To mně připadá naprosto nemožné. Já znám letiště, a nechci teď nikoho jmenovat, kde je lepší vůbec nepřestupovat, protože tam je sedm různých poskytovatelů e, služeb odbavování a že je eh, výhodnější mít nějakou sedm, sedmihodinovou objížďku, abych tak řekl, než se tam nechat obnavit. Já nechci nikoho zmiňovat. V, eh, v Birminghamu, Brian, je všechno v pořádku, ne? No vidíte, pan kolega přes Heathrow vůbec nelétá, no. A já si myslím, že je naprosto neslíchané, že to ještě jednou znovu všechno přediskutováváme a že kvůli pár e, letištím, které nefungují, děláme evropské, evropskou legislativu. Já jenom doufám, že tento balíček projde plénem stejně, jako prošel naším výborem. Děkuji. Pan Gáler. O, děkuji. I pro mě je tento změněný návrh komise eh, nehodný souhlasu. Uvidíme, jestli dostane tu těsnou většinu, jako tehdy poprvé, když jsme o tomto hlasovali. Ono komisi asi tak nejde o lepší legislativu, spíše jde o nějaké jaksi zachování tváře a vytváření legislativy v tomto zájmu. Eh, bohužel východisko komise v této věci eh, nikdy nebylo namířeno na eh, zlepšení situace, spíše šlo o jaksi otevření trhu. Samozřejmě máme poskytovatele, samostatné, kteří jsou buď špatní nebo, nebo dobří. Můžeme mít osm poskytovatelů a buď budou dobří nebo špatní. Myslím si, že kvalitu množstvím nezajistíme. A e, komise v tomto smyslu vůbec nebyla ambiciozní v tomto návrhu. A druhá poznámka, pakliže se tento návrh neodmítne, k tomu bych řekl tolik. Já bych si byl přál, kdyby e, ty hledači kompromisů tady, eh, abych tak řekl, v kompromisu A2 eh, začlenili, eh, vyčlenili ten bod vzhledem k místním okolnostem, tak, aby to tedy vždy bylo v jednoznačné kompetenci členských států. Pro mě je subsidiarita dosti důležitá a Eh, myslím si, že kdybychom to udělali tak, jak navrhuji, vyhnuli bychom se eh, řadě rizik. K tomu je i nota eh, právní služby. A další ke kompromisu C. Tady se hovoří o těch indikátorech a myslím si, že se jedná o posílení liberalizace situace a myslím si, že by zde mělo být jasné rozdělení mezi samohodnocením a hodnocením prostřednictvím třetí strany. A já si myslím, že bychom zde měli mít ty firmy, které dělají to hodnocení jako součást toho indikátoru, neměly by být pouze přidružené affiliated, jak se tam teď o tom hovoří. Za třetí, myslím si, že e, e, role letišť v službách pozemního e, odbavování musí být posílena. Je potřeba včas řešit zjištěné deficity, musíme být musíme mít i efektivní služby eh, pozemního odbavování. Momentálně je ta formulace taková, že eh, tento proces bude velmi, velmi zdlouhavý. To letiště bude se muset dotazovat příslušných úřadů, ehm, kontaktovat všechny ostatní, ty mají nějakých 6 měsíců na odpověď, což vůbec není efektivní. A eh, já bych tady u kompromisu F prosil o drobné změny. A to je, myslím, všechno to nejdůležitější, co jsem chtěl zmínit. Ale jak říkám, ehm, subsidiaritu pouze pokud eh, by ten eh, návrh neprošel. Děkuji. Pan Alka druhý. Já u wel, voorzitter. Ik zou om te beginnen willen zeggen dat... Eh, děkuji. Rád bych na úvod řekl, že v naší frakci nejsme proto, aby byl v této věci zachován status quo. Současná legislativa je špatná. Ale Nebyli jsme ani pro návrh komise. A proto jsme vždy byli toho názoru, že je třeba vylepšit text, který máme před sebou. A teď se obracím dnes zpravodaje. Dosáhli jsme určitě pokroku a já mu děkuji za to, že nám byl k dispozici a že reagoval na naše očekávání. A jak říkal velmi správně, dosáhli jsme kompromisu u celé řady bodů. Náš stínový zpravodaj, pan Fleckenstein, některé z těchto kompromisů zmínil. Dále jsme také navrhli alternativu. Máme hlasovací seznam a jsme pro větší flexibilitu, pokud jde o minimální počet eh, poskytovatelů těchto služeb. A myslíme si, že některé členské státy by se pořád mohly rozhodnout pro dva poskytovatele odbavovacích služeb, nebo tedy služeb eh, pozemního odbavování. A myslíme si, že by mohl být přijat kompromis A2. Pokud jde o subdodavatelství, eh, myslíme si, že tam bychom neměli brát v úvahu případy, které jsou hodnoceny jako způsobené vyšší mocí a pokud jde o flexibilitu v počtu poskytovatelů, tak pokud by byl přijat ten náš návrh, tak bychom mohli jednomyslně podpořit tento návrh a na plenárním zasedání by naše frakce plně podpořila tento text. Takže doufáme, že zítra tento kompromisní návrh si vyslouží širokou podporu. <clears throat> Pan Groš, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Slyšeli jsme, eh, že vlastně já eh, nemohu říci nic, protože EPP hovoří jenom jedním hlasem k této věci. Eh, já bych chtěl pouze tedy panu zpravodaji poděkovat. Myslím si, že nám skutečně ukázal význam slova kompromis, protože byl připraven kompromisy neustále hledat. Chtěl bych zdůraznit to, co říkal Said. I my jsme přesvědčeni, že v této oblasti musíme hovořit o otevření a o pokroku v oblasti sociální. A kdo je proto, p- proti této zprávě, pardon, tak je právě proti těm pokrokům, které jsme zde navrhli. Já jsem i nadále toho názoru, že duopol není garancí lepších eh, podmínek pro práci. I zde si myslím, že to otevření situace může pomoci. To není teorie, myslím si, že to vidíme i na konkrétních příkladech. Dále jsem přesvědčen, že toto musíme nahlížet celkově, jako balíček. Nemyslím si, že to je to nejdůležitější, co komise navrhla nebo navrhne v tomto pětiletém období. Já si myslím, eh, že eh, v podstatě Hovoříme o třech nejdůležitějších oblastech, které zdůrazňujeme. Zítra svým způsobem budeme eh, hovořit o tom, jak bude vypadat dialog s členskými státy do budoucna. Jsem velmi rád, že jsme o tomto tématu s radou mohli hovořit. Subsidiarita je pro mě eh, vždy to poslední řešení. To nemyslím negativně, to myslím i dobře. Když nenajdeme nic lepšího, tak máme vždy subsidiaritu. Ale musíme být upřímní. Naší prací je regulovat něco na evropské úrovni. A e, subsidiarita vlastně není ani ryba, ani rak, protože někdo si to dělá sám doma eh, v rámci vlastní legislativy, tedy těch pomyslných 27, ale někdo ne, někdo je tak někde na půl cesty a to si myslím, že není dobře. Právě proto je pro mě tak důležitá tato metoda společenství, o které eh, jste hovořil vy, pane kolego, a já si myslím, že to není to nejhorší, co můžeme nabídnout. Máme zde přidanou hodnotu v sociální oblasti, oblasti přidanou hodnotu v oblasti odpovědnosti a je to přidaná hodnota vůbec do debaty jako celku ten dokument, jak je teď před námi, je pro ten celý letecký balíček zlepšením. Děkuji vám za pozornost. Mrs. Foster. Děkuji, paní Foster. Yeah, thank you, chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodaji a také všem, kteří na tom velice usilovně pracovali, stejně jako můj kolega Petr van Dalen eh, podpořím ty argumenty. Já mám několik otázek a také několik žádostí o vysvětlení. Například, co se týče kompromisu H. Zde eh, hovoříme o něčem, co by se mělo uplatňovat v, ve firmách, co se týče obchodních eh, smlouvách. My samozřejmě také podporujeme slušné eh, pracovní podmínky, ale co se týče článku 12, zde mám ještě dotazy a také se zde hovoří o tom, že by to mělo retrospektivně platit i na kolektivní smlouvy. Já vůbec nevím, jak by to nakonec mělo vypadat v praxi, pokud třeba pře, eh, převedete v rámci transferu eh, pracovníky z jedné firmy do druhé firmy. Pak co se týče Eh, kompromisu je, tak zde jsou opět pravidla, která se mají eh, uplatňovat na subdodavatele a také vlastně by se zde mělo retrospektivně uplatňovat i eh, ty kolektivní smlouvy. Tady bych chtěl, rovněž chtěla vysvětlení. A pak, co se týče kompromisu L, tak mě zajímá vysvětlení, které se týká těch pracovně právních vztahů a takzvaně vyšší moci. Vždy hledáme, nebo vždy se také bavíme o určitých výjimkách, Jde o to, že eh, nějaká stávka vlastně se považuje velice často za vyšší moc. Takže co se myslí tím výrazem e, industrial action? A já bych tedy eh, řekla, že by to tedy mělo být eh, stejně eh, opatřeno i v jiných směrnicích a nařízeních, které o tom hovoří. Děkuji a žádal, požádal bych zpravodaje nebo komisi o vysvětlení těchto bodů. Děkuji, paní Ferber. Děkuji vám, pane předsedo. Řečeno už bylo mnoho, proto budu stručný. Myslím si, že musíme v první eh, řadě dát pozor, abychom si ne, nepletli cíl a prostředky. cíl je otevřít trh a přitom eh, chceme dosáhnout také zlepšení sociálních podmínek. To je velmi důležité. Ovšem, myslím si, že to nutně nezlepšíme tím, že zvýšíme počet poskytovatelů. A je tedy otázka, zda je ta potřeba eh, měnit tu legislativu vůbec eh, aktuální. A pak je zde otázka subsidiarity. Pokud tedy to bude subsidiární a bude to tedy tak, jak to je, tak nepotřebujeme novou směrnici. Subsidiarita je takový hezký oslý, oslý můstek, který můžeme použít, ale eh, je tu otázka, proč tedy vlastně máme eh, mít tuto novou legislativu, která má představovat nové možnosti. Dovolte mi zmínit ještě jednu věc. Bez ohledu na počet poskytovatelů služeb a, eh, a jejich kvalitu, tak se nabízí, proč by ty služby eh, pozemního odbavování na různých letištích, eh, proč by se měly eh, cross-subvencovat? Já jsem učinil ještě minulý týden určité návrhy. Rád bych, aby byly v té zprávě zohledněny, protože ehm, samozřejmě z toho nesmí vzniknout monopol napříč Evropskou unii a třeba ještě nad její rámec. Eh, to není možné. Nebo aby do toho vstoupil nějaký nový monopol s nějakými novými sazbami, cenovými a tak dále, které skutečně budou eh, jaksi příšerné pro zaměstnance a které způsobí vznik tohoto monopolu napříč Evropou. To jsme viděli v minulosti třeba v Německu, kdy jsme měli různé švýcarské firmy, které nejsou, člen, které nejsou v členském státě EU, tak si to mohou dovolit. Takže to je jedna věc. A druhá věc, u které jsem eh, navrhoval určité změny, to je tedy eh, ta změna zprávy letiš, to znamená těch poskytovatelů infrastruktur na letištích, kde je eh, potřeba říci, že čím více potřebujeme koordinace a, a, a různé infrastruktury, tak tím více firm tady máme, že ano. Trošičku mě překvapilo, že i u těchto témat vlastně nemáme předpisy pro jednotlivé země, že spíše hledáme kompromisy u velmi technických témat napříč Evropou že hovoříme pouze o tom, zda tam budou dvě firmy nebo zda jich tam bude sto a vůbec nehovoříme o tom, jak to přesně bude v reálu fungovat, jak budou vypadat ty modely, eh, které by v terénu fungovaly. Já bych byl velmi rád, kdyby mi to někdo mohl vysvětlit. Eh, a potom tedy ta, eh, ty, ty, ty různé subvence mezi jednotlivými letišti, Eh, a tedy dále ta otázka těch provozovatelů služeb na letištích, jestli mi to může někdo osvětlit, budu velmi rád. Paní Lichtenberger, prosím, děkuji. Pane předsedo, omluvte můj pozdní příchod. Eh, na vině je Lufthansa, eh, buďme upřímní. Kufr vám nepřijel, jo, nebo co? Ne, já už kufry ani neodevzdávám, jinak vím, že už o ně přijdu. Ale to je jedno. Já s panem Ferbrem souhlasím často, ale teďko zejména, zejména pokud jde o monopoly. Ti dva nebo tři poskytovatelé mohou znamenat novou, novou situaci, anebo ne, protože můžeme mít tři transevropské poskytovatele, kteří budou poskytovat špatné služby všude a všude špatně. Eh, ztratí se vám kufr, někomu voláte, on vás přepojí, pak vás přepojí někdo ještě 20krát a vlastně vůbec nikdo neví, co se stalo. Pasažer se vnímá spíše jako taková překážka v tom celém soukolí tohoto systému. Je to takový problém, který, se kterým se ta monopolová struktura potýká. Upřímně tak trochu tomu čelíme už u aerolinek máme spojení mezi různými hlavními městy států, která jsou ještě tak trošku otevřená, ale v regionech už je to monopol, což je naprosto nepřijatelné. Jsou to systémy, které jsou tak komplexní, že už jim nikdo nerozumí. Například management. Ano, chcete se na něco zeptat, ale nikdo za to není odpovědný, tak vás 25krát přepojí a odpověď se nakonec nedozvíte, že ano? Protože platí pouze jejich princip a otázky se nepřipouštějí. A já si myslím, že toto je typ problému, který tímto návrhem nevyřešíme. A já si myslím, že je do tohoto systému nutné zasáhnout. Ovšem ne tím způsobem, že jednomu nebo dvěma nebo třem velkým provozovatelům těchto služeb, kteří se subvencují nebo ne, že jim dohodíme takovýto úžasný kšeft. To ne. Je potřeba podívat se na podmínky zaměstnání a na ty struktury a ty řešit. Protože momentálně je to tak, že když se objeví nějaký jeden malý problém, tak to znamená tři dny chaosu, protože nikdo nic neví, nikdo nic neumí, nikdo za nic není odpovědný. Tak to zkrátka je. Myslím si, že toto téma, a je to, toto je můj poslední apel, myslím si, že toto téma, tento, toto, tento návrh je kontraproduktivní. Už z hlediska té legislativy protože je to regulace pro jen málo letišť v Evropě, pro 3 až 5 letišť. Platí to pro nějaké 4 z 11 sektorů a v podstatě jenom navyšujeme eh, ten systém z dvou poskytovatelů na tři, což ten chaos ještě zvýší. A to není dobrá legislativa, není to dobrý návrh. Prosím, přestaňme ho prosazovat. Protože pakliže ho prosadíme, tak v podstatě vůbec nějak neovlivníme podmínky pro zaměstnávání e, lidí, naopak ještě zhoršíme a spíše jenom otevřeme taková dvířka, která vůbec nic nezlepší. My tu jsme od toho, abychom život lidem zlepšovali, usnadňovali, ne abychom jim ho komplikovali nebo zhoršovali, nebo abychom to umožňovali. Prosím, je to můj poslední apel, prosím, upustíme od toho, nechme to plavat. Děkuji. Pane Fleckensteine, vy už jste hovořil, ale e, vypadal jste, e, že potřebujete hovořit velmi naléhavě, tak prosím, buďte stručný. Ano, ano, budu, budu. E, víte, já nechci předčítat dlouhé projevy a pak nereagovat na to, co říkají kolegové, ale dovolte mi tři body. To, co jsem vyslyšel tak jen tak teď mimo mikrofon, považuji za velmi užitečné a zajímavé. A myslím si, že by bylo zajímavé, aby se zpravodaj společně se stínovým zpravodajem tímto ještě zabýval. Eh, pakliže by pan Zásada měl chuť, můžeme o tom ještě dnes diskutovat, pakliže máte čas, já nevím, jak máte naplánované odpoledne. Dále, k paní Lichtenberger. Zlepšit sociální standardy zlepšit eh, standardy kvality, to je jedno, jeden z úkolů, který zde můžeme zastat. A jsme pro. Ovšem, to, že bychom toho dosahovali nějakým naprosto nesmyslným liberalizačním opatřením, nebo říkejme tomu, jak chceme, proto opravdu, opravdu nejsme. A Odtud tedy náš návrh A2. A nakonec jedna otázka na pana, na pana Groše, pardon. Eh, vy se těšíte na jednání s radou, protože si myslíte, že je potřeba určité ty části zlepšit. Já bych od vás rád věděl, eh, jaká ta zlepšení od rady očekáváte, nebo v kterých konkrétně oblastech to podle vás má nastat. Děkuji. Mrs. Meissner, you also... Děkuji, pane Meissnere. Eh, já nemohu dát každému slovo ještě jednou a udělat ještě druhé kolečko. Čili problémem, eh, nebo potíž s otázkou je, že musí být zodpovězená a také se snažíme dodržet zde dnes čas. Čili nejprve také vám dám slovo, protože pan Majsen už také měl slovo, po druhé, ale prosím, buďte struční a jde o to spíše, aby jsme dostali odpovědi na ty otázky. Prosím. Ano, jenom velmi stručně. Ono to znělo tak, že tento návrh vůbec nic nezlepší. Fakt je, že tento návrh nedosáhne toho, že se zlepší situace v případě spoždění. Eh, to nezáleží na počtu poskytovatelů odbavovacích služeb, ale jsou zde věci, které zlepšit můžeme. Například to určování standardů kvality v oblasti subdodavatelství. To není dobře regulováno, takže jsou to věci, které jsou svým způsobem v zájmu cestujících v Evropě. Tak to vidím aspoň já a myslím si, že právě proto se vyplatí možností se těmito kompromisy zabývat, těmi kompromisy, které pan zpravodaj vypracoval. A myslím si, že o tom zítra můžeme klidně hlasovat. Děkuji. Mr. Gale, your question. Yeah, uh, Fleckenstein. Ano, pan Galer. Eh, pane Fleckensteine, když vaše kompromisy neprojdou, tak bude co? Budete hlasovat proti nebo jak? Eh, ano, budu hlasovat nakonec proti. Vy nebo frakce? Frakce. Ano, frakci myslím samozřejmě. Colleagues. No, no, no, no, Mr. I... Pane Galere, ať už se ptáte na cokoliv, pro mě je to irrelevantní. V mém výboru hovoříme přes předsedu, nekřičíme na sebe přes sál, takže pokud eh, chcete něco říci, tak se nejdřív přihlaste, aby vás viděl předseda a nepokřikujte na sebe s panem Fleckensteinem přes sál. Pan Baldwin za komisi. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože v tomto výboru už jsem hovořil mnohokrát a znáte naše názory na všechny tyto body. Rád bych poděkoval všem poslancům, asistentům, kteří věnovali tomuto tématu opravdu velké úsilí v těch mrazech v uplynulých týdnech. Um, pokud jde o stanovisko rady, tak já bych vás eh, rád informoval o tom, že rada konečně dospěla k obecnému společnému přístupu, pokud jde o pozemní odbavování a sice, že budeme podpor, nebo že tedy budou podporovat návrh komise a že budou eh, platit ty stávající kolektivní smlouvy. Pan Zasada. Děkuji, pane předseda. Znovu jsme se tady sesedli kolem stolu, který tady tedy není, ale díváme se jeden na druhého. Vzhledem k tomu, že to obsáhlý dokument, který má několik desítek stran, tak diskuse se týká toho, zda bychom měli mít dva nebo tři poskytovatele. Po roce intenzivního čtení tohoto dokumentu, který jsem četl mnoho nás, opravdu mnohokrát, bych upozornil, že toto není nejdůležitější a proto jsem navrhl dvě verze tohoto dokumentu a dvě verze kompromisu. Verze kompromisu tam, kde budete rozšiřovat eh, trh a potom verze ta, kde stanovíme minimální počet poskytovatelů na eh, tři Týká se to těch obrovských, obrovských letišť, přes 15 milionů. Já jsem ze země, kde je 40 milionů obyvatel a nemáme tam žádné takové letiště, které by mělo větší pohyb než 15 milionů. Takže se to opravdu týká těch největších letišť. Když tady někdo říká, že hovoříme o nějaké šílené liberalizaci, tak mám pocit, že se ten dokument ani jednou nepřečetl. Jsou tam mnohem důležitější věci, protože kdybych měl kolegům z levé strany sálu nebo eh, z GUE nebo ze zelených eh, říci, tak tam jsou takové věci, které se týkají mm, práv v oblasti zaměstnávání, které nejsou v žádném jiném odvětví v Evropské unii. Dáváme tam něco, co nemá nikdo. A pokud to nechceme, pokud neprojde to množství dvou poskytovatelů, ale tři, tak v tom případě jsme proti tomuto dokumentu, proti těmto formulacím a já z lidského hlediska tomu prostě nerozumím. Pokud někdo ten dokument alespoň jednou přečetl, tak připomínám, jsou tam otázky, které se týkají minimálních standardů. Pokud chceme zlepšit kvalitu služeb, tak musíme tento dokument implementovat, protože bez tohoto dokumentu žádné letiště žádným způsobem dnes není schopné donutit poskytovatele k tomu, aby zvýšil kvalitu svých služeb ani nemůže rozhodnout o finančním potrestání tohoto poskytovatele, ani mu nemůže zamezit přístup na letiště. Pouze tento dokument eh, nám dává tuto možnost. Pokud se nám dnes líbí, jak to funguje na letištích, jaká je kvalita služeb, tak prosím, zamítněme, zamítněme tento dokument a vraťme ho. Ale pokud jde o to, zda budou dva nebo tři, tak se zapomene i na sociální otázky, i zapomeneme na práva pracujících, na kvalitu služeb. A to vůbec nemluvím o tom, že s tím stěžujeme život podnikatelům. Říkáme, že máme krizi. Podnikatele tvoří nová pracovní místa. A co my navrhujeme Evropské unii? 27 různých procedur na výběrová řízení, 27 různých procesů autorizace. Tento dokument to mění. A když říkáme o tom, že je to třeba implementovat a najednou tady někdo řekne, že kvůli tomu, jestli jsou tam dva nebo tři, tak my budeme hlasovat proti. A tomu já opravdu nerozumím. Možná tomu nerozumím, protože nemluvím německy, protože mám pocit, že tady dnes probíhá ten konflikt pouze v Němčině, ale prosím, věřte mi, já bych opravdu chtěl, aby ten dokument vylepšil to, co se děje, protože současná situace není dobrá. A samozřejmě jsem připraven, jakmile skončíme tuto debatu, pozvat všechny stínové zpravodaje na třetí patro, na kávu, na své útraty, abychom hovořili o těch kompromisech. Pouze připomínám, že o těch kompromisech hovoříme už rok. Už rok o tom hovoříme a najednou se ukazuje, že za pět minut 12 chceme ten dokument ještě vylepšit. A pokud se nám to podaří, tak já všechny srdečně za 15 minut zvu. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, Pane zásado, za rok můžete opravdu pít spoustu kávy. Hlasování tedy proběhne zítra. Připomínám poslancům, aby si vzali hlasovací karty zítra. Já nedovolím, aby se při elektronickém hlasování zvedaly ruce, tak jsme to dělali i v minulosti, ale může to být velmi těsné a musí to být opravdu přesné, takže si přineste hlasovací karty a prosím sekretariáty skupin, aby připomněli všem svým členům, aby si vzali hlasovací karty. Další bod na pořadu jednání je výměna názoru s hlavní zpravodajkou pro rozpočet na rok 2014 paní Ann Jensen, ale myslím, že tady není, takže si teď eh, odlož, uděláme přestávku, než paní Jensen přijde ve čtyři hodiny na tu výměnu názoru. Okay, so you are open.

Okay, colleagues. Hi. Vážení kolegové, teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je výměna názoru s hlavní zpravodajkou pro rozpočet na rok 2014. To je samozřejmě paní Anne Jensen, tu velmi dobře všichni známe. Jsme dnes v této bizarní místnosti a je velmi obtížné bez dalekohledu vidět na členy našeho výboru. Nicméně děkuji vám za to, že jste dnes odpoledne přišla. Já vím, že minulý rok jsme měli velmi kvalitní výměnu názoru s panem Laviou a minulý týden samozřejmě na plenárním zasedání byla velká rozprava o víceletém finančním rámci. A zpravodajové paní Ayala Sender a pan Rike zahájí trialog tento týden o nástroji Connecting Europe. Takže se zdá, že se posledních měsících přibližujeme k rozpočtovému výboru právě kvůli problémům, které máme při získávání zdrojů, které potřebujeme. Budeme velmi rádi, když nám předložíte své názory. Prosím, máte slovo. Děkuji, Brajene, a děkuji za pozvání do mého srdečního výboru do výboru mého srdce, i když jsem tedy vás opustila. Je pravda, že jsme ve velmi specifické situaci s rozpočtem v této chvíli, protože nemáme víceletý finanční rámec, nemáme legislativu, takže je zde velká nejistota. Ale myslím si, že mohu říci, že dopravní výbor je v dobrých rukou, a to kvůli vašim schopnostem a také kvůli dvěma stínovým zpravodajům. Paní Ayla Sandra, pan Rike z těch dvou největších frakcí, takže si myslíme, že je zde celá řada lidí, kteří rozumí prioritám v oblasti dopravy. Ovšem hlavní otázka je, co bude výsledkem jednání o nástroji Connecting Europe a to je samozřejmě věc, která je součástí diskuse o víceletém finančním rámci a ta rozhodne nejen o celkové částce, ale také o tom, jak to bude rozděleno do těch tří oblastí. Takže určitě bude potřeba, jak v rámci jednání o víceletém finančním rámci, tak i nadále, abychom byli v úzkém kontaktu a pokud jde o roční rozpočet, tak tam musíme vymyslet, jak se na to můžeme zaměřit. Jiné oblasti samozřejmě jsou potom agentury, kde velmi často rada přichází s podivnými rozhodnutími, kde se vůbec nevychází z toho, že by byla provedena nějaká studie o skutečných potřebách těchto agentur a potom se na to samozřejmě musíme podívat. Zítra proběhne první trialog mezi Radou, parlamentem a komisí o rozpočtu na příští rok. A měli bychom diskutovat také o tom, jak pracujeme, protože je to trochu jako kdyby rada vůbec nepřišla na to, že máme Lisabonskou smlouvu a Duch Lisabonské smlouvy spočívá v tom, že parlament a rada jsou na stejné úrovni. Není to jako v minulosti, kdy oni prostě rozhodovali a my jsme se potom k tomu mohli vyjádřit. Tady bychom měli být opravdu na stejné úrovni a to znamená, že bychom měli vstoupit do opravdu podstatná diskuze o jednotlivých rozpočtových linkách, ale zdá se, že rada není připravena diskutovat s námi a jednat s námi. 21 dní poté, nebo do těch 21 dnů poté, co jsme my odhlasovali svůj rozpočet a chtějí diskutovat pouze o prostředcích na platby a potom se můžete rozhodnout, jak ty peníze rozdělíte a to opravdu není seriózní přístup a teď už dvakrát, eh, dvakrát tedy ze tří případů jsme měli ten rozpočet, který byl tak trochu na hraně, úplně zbytečně a já si myslím, že musíme opravdu nalézt lepší způsob, jak pracovat abychom se už v té časné fázi dostali do větších podrobností. A k tomu vás potřebuji, potřebuji podporu specializovaných výborů, abych byla dobře připravená, abychom byli připraveni, pokud jde o detaily a o naše priority, ale určitě věřím, že ty věci, které jsou v oblasti rozpočtu v kompetenci dopravního výboru, to budou oblasti, které budou opravdu v přední linii, pokud jde o rozpočtová jednání na rok 2014. Děkuji. Děkuji. Paní Duron je naší zpravodajkou pro rozpočet, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, drahá Ann za toto první vystoupení je pravda, že jsme v poněkud zvláštní situaci, protože budeme pracovat na harmonogramu pro rozpočet na rok 2014, ale zároveň jsme v takové nejistotě, pokud jde o víceletý finanční rámec a přijetí či nepřijetí víceletého finančního rámce rozpočtu. Do konce roku nevíme, jak to bude vypadat, jaká bude ta dohoda, pokud vůbec k dohodě dojde. A nemůžeme zapomínat na to, že možná třeba k dohodě vůbec nedojde. A v této chvíli bychom měli ty stropy z roku 2013 a neměli bychom skutečný rozpočet na rok 2014, tedy rozpočet jako takový. Takže než se začneme bavit o tematických prioritách, o tom budeme diskutovat také společně. Jak vidíš ty návaznost mezi tím rozpočtem 2014, víceletým finančním rámcem a těmi našimi kamarády, kteří se zabývají tou částí Connecting Europe, takže uznávám, že je to trochu složitá situace. Eh, pokud jde o program, tak tam by mě taky zajímalo, jak to bude naplánováno a potom se můžeme více dostat k obsahu, co my chceme prosazovat jako eh, dopravní výbor v rámci priorit eh, pro rozpočet na rok 2014. Děkuji pana Rike za EPP. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat to, co zde už zaznělo, ale je pravda, že první otázka, která zde vyvstává, je, na základě jakého dokumentu zpravodaj bude moci pracovat. Nebo tedy zpravodajka, protože současný problém spočívá v tom, že nevíme, na základě čeho předloží komise návrh rozpočtu na rok 2014. Není zde zatím dohoda, pokud jde o víceletý finanční rámec. Byla zde tedy nějaká dohoda jiného druhu z minulého týdne, takže proto by komise měla vycházet ze svého vlastního návrhu víceletého finančního rámce. To je tedy trochu nerealistické. Můžeme se také vrátit k návrhu rady, pokud jde o ty částky. A nebo by to mohlo být prodloužení rozpočtu z roku 2013. Takže má otázka je, co komise navrhne, jaký předloží návrh naší zpravodajce. Protože já to vůbec nevím. A proto, opakuji, vůbec nevíme, z čeho budeme vycházet. A ať už bude ten základ jakýkoliv, ať už budou ty obecné problémy jakékoliv, tak musím říci, že je zde problém prostředků na investice v rámci Connecting Europe Facility. Věděli jsme, že je tam minus 40% na dopravu, to je opravdu velmi poškozující a já říkám, že pokud ta čísla klesnou o tolik, tak to bude mít dopad na legislativní základ, na ty nástroje. Nemůžeme předpokládat, že budeme dělat stejné věci, stejné akce, když budeme mít o tolik méně prostředků. Já si myslím, že se musíme zeptat radě, jaké praktické důsledky z toho vyvozuje a zda z toho vyvodí také nějaké návrhy na změny v rámci Connecting Europe Facility. Pokud jde o roční rozpočet na dopravu, tak tam bych rád zdůraznil tři věci. Za prvé je zde otázka plateb. To není vyřešeno a myslím, že to velmi pocítíme v roce 2014, protože je tam asi nevyřešených 16 miliard. Vůbec nevíme, jak to bude rada chtít eh, vyřešit. A druhá věc je, že určitá témata v rámci našeho ročního rozpočtu i víceletého finančního rámce působí problémy. Takže v rámci našeho rozpočtu, jak říkala Ann, zde máme otázku agentur. To je pořád tedy obtížné téma, protože hrozí, že budeme mít rozpočet, eh, který bude snížen oproti minulosti, i když jsme tedy rozšířili pravomoci agentur, byla v tomto smyslu přijata rozhodnutí v minulém roce a v rámci čtvrtého balíčku o Evropské železniční agentuře bychom naopak měli velmi citelně navýšit prostředky pro tu pro tuto agenturu. Takže máme vůbec eh, obecně tedy problémy s rozpočtem agentur a především tedy s tou železniční agenturou. Takže je to opravdu velmi ožehavé téma. A další věc, na kterou bych rád upozornil kolegy, je Horizont 2020. Tam víte, že rozpočet na dopravu v rámci Horizontu 2020 eh, to je obrovská část, eh, protože výzkum je důležitý v dopravě vůbec a především tedy v železniční dopravě. A viděli jsme, že navrhovaný rozpočet v rámci Horizontu 2020 klesl a byla zde dvě specifická opatření, kde tedy došlo k velkému snížení a to bylo pro dopravu o 1,5 miliard eur v příštím finančním rámci, což je opravdu velký problém. Pak zde máme i obecné problémy v rámci ročního rozpočtu, které by nás dostaly do rozporu s určitými obecnými politikami, například ekologické cíle. Já vůbec nevím, jakým způsobem budeme moci dostat těmto závazkům v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají ze závěru výboru ŠURE tam se na tom všichni shodli, ale když nám klesnou prostředky, tak jak toho dosáhneme? Jsou zde tedy dvě velká témata, která nám působí problémy, to znamená, že zde nemáme vůbec žádný rámec, referenční rámec pro rozpočet, to je zcela nevýdaná věc a já tedy znovu kladu tuto otázku komisi, z čeho budete vycházet, jak budete tedy navrhovat, na základě čeho budete navrhovat rozpočet další zpravodajce. Já myslím, že na to se musíme zeptat teď. A druhá věc, jak budeme moci dělat více s menšími prostředky. To je věc, která mi tedy leží na srdce a byla bych ráda, byl bych rád, kdyby na sebe tedy rada vzala svou zodpovědnost a přehodnotila určité cíle, které v minulosti schválila. Já si myslím, že rada si musí uvědomit tyto rozpory, které zde nastaly. Takže to je současná situace. Velice děkuji. Děkuji a nyní paní Guardia Sabel za SD. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tam, kde skončil pan Rike. Velká otázka je, jakým způsobem eh, budeme dělat více s nižšími prostředky. A jak už říkali ostatní kolegové, také z rozpočtového výboru, protože se zdá, že jsme se tady sešli, abychom hovořili specificky o dopravě, když už proběhla ta rozprava na rozpočtovém výboru, takže jsme se shodli na tom, jaké problémy zde před sebou máme. Jak se můžeme zamyslet nad ehm, prioritami pro rok 2014, když nemáme finanční rámec, se kterým můžeme pracovat? A ten problém s neexistencí finančního rámce je ten, že když bude nakonec nějaká dohoda, když se dohodneme na návrhu rady, anebo když se vůbec neschodneme, budeme muset prodloužit ten rozpočet roku 2014, tak zde budeme mít rozdíl v desíti, ve výši 10 miliard eur a ten se nám nepromítne do zemědělství nebo někam jinam, ten se nám promítne do dopravy, do horizontu 2020, takže je to opravdu velmi složité. Můžeme mít jasně stanovené priority, ale velmi těžko můžeme rozdělit prostředky, protože a to je věc, kterou vždycky vyčítáme radě. Není možné dělat plošné škrty, protože vždycky máme nějaké priority a na základě peněz, které máme, je spíše investujeme do určitých li, eh, linek, do určitých rozpočtových linek. Takže pokud je Connecting Europe Facility, tam to kleslo o opravdu 20 eh, mili, 21 miliard, takže nejdřív musíme mít na mysli eh, celkovou částku a je jasné, že tento parlament už se k tomu vyslovil nejdříve ve zprávě výboru SURE, ale potom se budeme muset někdy dohodnout na té globální částce a až budeme mít k dispozici, tak jak rozdělíme ty škrty, ke kterým dojde. Není možné udělat to plošně a tento výbor bude muset říci, jaké jsou priority, zda chceme investovat více do energetiky nebo do dopravy a nebo do telekomunikací, do Connecting Europe Facility nebo i do dalších programů, které tímto budou také velmi ovlivněny. A potom samozřejmě problém plateb, jak už zde bylo připomenuto. Už tři roky máme za sebou deficit 16 miliard eur, který si převádíme z roku na rok a nevíme, jakým způsobem se to vyřeší ani tento rok, ani příští rok, protože si nemyslíme, že rada změní strategii a jak říkala paní Jence na začátku, tak nakonec eh, to jediné, o čem diskutují po té, co se rok pracuje, rok se předkládají dokumenty, tak nakonec eh, je zde jedno číslo, to je červená linie pro radu a parlament nedokázal dosáhnout toho, aby rada z této cifry ustoupila. Takže tím pádem tady máme ten deficit 16 miliard eur z minulých let a doufám, že zítra na trialogu budeme moci aspoň eh, mít nějaký základ eh, pro práci a potom se dohodneme na základu pro práci, protože jinak eh, je úplně zbytečné hovořit o nějakých prioritách, když nakonec jde o to, zda ten program vůbec bude implementován, protože když nebude zaplacen ten program, tak potom to půjde na eh, deficit členských států, nebo tedy na úkor členských států, které to budou mít v deficitu. Když jsme na plenárním zasedání diskutovali o obecných směrech, tak všichni říkali, všichni opakovali jedno slovo, a sice nejistota, ani nevíme, na základě jakých čísel máme pracovat. A ta čísla se mohou navíc měnit, takže proto diskutujeme tak trochu ve vzduchoprázdnu a rozhodnutí, která máme přijmout, tak je přijmeme, až se dohodneme s radou, pokud se s nimi vůbec dohodneme. Paní Meissner? Já, Děkuji vám, pane předsedo. E, jsem ráda, že zprávu dělá paní, paní Jensen, protože se dobře vyzná v dopravě. Není to žádný hezký úkol dělat tuto zprávu, protože kdokoliv má cokoliv platit, chce pracovat na základě podkladu, ovšem my vůbec nevíme, co budeme mít ve víceletém finančním rámci. Byl parlamentem odmítnut zcela správně, podle mého názoru, a v podstatě se řeklo, že ta, ty, ty škrty, které rada navrhla, navrhla, nejsou přijatelné, chceme mít flexibilitu, chceme moci plánovat a je potřeba vyřešit tam celou řadu dalších věcí ale samozřejmě se to bude týkat ehm, eh, let 14 až 20, ale i rozpočtu vlastně na příští rok, protože to už je rok 2014. U nás se však škrtá jenom třetina. Ehm, u digitální agendy to je 8 devítin, což je daleko, daleko více. Ehm, návrh nástroje pro propojení Evropy se asi také hodně seškrtá. My jsme řekli, že to je dobrý návrh, že je to návrh pro budoucnost a teď se má seškrtat. Pokud jde o oblast dopravy, tady té orientace na budoucnost mnoho skutečně nemáme, když se podíváme na to, jaké máme možnosti. A Dominik Ryke zcela správně zmínil Horizon 2020. I tam jde o možnosti do budoucna, které nám teď byly odňaty eh, všechny ty agentury a tak dále, takže to bude velmi složité, uvidíme, jak se to vyvine dál. Jak u víceletého finančního rámce, tak konkrétně u rozpočtu na příští rok je potřeba diskutovat, abychom si řekli, co je vůbec proveditelné z hlediska dopravy mimo jiné. Děkuji samozřejmě vám i všem ve výrobu, výboru pro rozpočet, kteří na tom pracují, je to důležitá práce. Prosím, nezapomínejte na dopravu. Děkuji, pan Ziller. Jā, paldies, priekšētāji kungs. Vispirms es gribētu pilnīgi pievienoties Gesīnas tikko teikt. Děkuji za slovo. Dovolte mi nejprve říci, že všichni vítáme skutečnost, že paní Ana je hlavní zpravodajkou za rozpočet, eh, eh, protože má velké zkušenosti s, jednak z výboru pro rozpočet a jednak i z výboru pro dopravu. Zatím ještě nevíme ty hodnoty, Čekáme na rozhodnutí rady a také zde máme usnesení Evropského parlamentu z minulého týdne. A Evropský parlament právě v tom usnesení protestoval, vyjádřili jsme v něm své námitky. Samozřejmě, že ještě budou eh, pokračovat další diskuse. S radou budeme volat po větší pružnosti. A je důležité, aby ten víceletý finanční rámec, který bude na sedm let, dobře mm, odpovídal všem potřebám. Co se týče oblasti dopravy, tak musíme naše návrhy ještě poopravit, protože původně se například nečekalo, že ten projekt Nástroj pro propojení Evropy bude financován z toho stejného rozpočtu. No a pak, co se týče telekomunikací, internetu, tak pokud bychom od rady, pokud bychom od rady vlastně žádali něco jiného, tak bychom museli udělat ještě velké změny v těch našich eh, původních požadavcích. Ehm, musíme si uvědomit, že v rámci toho, eh, té zprávy o projektu CEF eh, tam je celá řada různých podprojektů a také jsou tam Mm, vlastně mm, projekty, které vychází, nebo které, které právě vychází z toho návrhu rady, ale pokud eh, nakonec ten rozpočet eh, nebude k dispozici a nebude k dispozici ani rozpočet pro 2014, nebo bude jiný, tak vlastně budeme se muset ještě rozhodnout, jaké z těch projektů budou moci být realizovány a jaké nikoli. Takže možná bychom mohli sestavit nějaký takový eh, novější, aktuálnější seznam těch projektů a také zde musíme přemýšlet o tom, zda by členské státy nemohly nějaké projekty spolufinancovat, protože u některých těch projektů je takové spolufinancování možná ještě důležitější než eh, pouze financování ze strany EU. Myslím si, že stále zde ještě v rámci rady panuje, panují rozdílné názory ohledně nástroje pro propojení Evropy. No a teď se chci ještě vyjádřit k agenturám. V kontextu toho čtvrtého balíčku řekl komisař Kalas, že trh v oblasti železniční dopravy mm, musí nebo financovat ty agentury, že tedy Mm, by eh, mělo také dojít k navýšení financování a že by to neměly být pouze členské státy, kdo to vlastně bude financovat, měli stále více by k tomu, do toho rozpočtu eh, agentury měly přispívat eh, vlastně ta podnikatelská sféra. Děkuji, pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Opět velmi stručně i já bych chtěl poděkovat paní Jensen za to, co zde řekla. Myslím si, že toto téma je u ní v nejlepších rukou. Bohužel není tomu tak u komise a u rady. A je potřeba je trošku přesvědčit, že je to důležité téma. Stručně. Myslím si, že by bylo pro všechny špatné, kdybychom už teď začali všechno škrtat. Eh, my jsme minulý týden řekli, že se stanoviskem rady nesouhlasíme a myslím si, že není dobré začít všechno vracet zpět k původním návrhu. To teď vlastně asi není ani otázka na komisi. Mě by ale zajímalo, eh, z čeho komise vyráz, vychází. Předpokládám, že ne z návrhu rady, ale ze svého vlastního základu, aspoň pokud vím. Dule. Druhá věc, to, co říkal Dominik, ty, eh, ta, ta odpovědnost vůči jednotlivým státům. Eh, když někdo přestane platit, tak je v ten moment před soudem. Ovšem v politice tomu tak trošku není. Eh, teď se nám začínají hromadit ty první dluhy. V našem, v našem sektoru je to zhruba těch 16 miliard a potřebujeme, aby někdo začal řešit, co se s tím udělá protože eh, těch 16 miliard eh, od někud pochází, buď to jsou nové projekty, anebo jsou to dluhy z minulosti. A aspoň toto musíme určit, jinak v tom bude absolutní zmatek. Dále do budoucna Evropa možná nebude potřebovat ani tak dobré politiky, ale dobré psychiatry. Protože návrhy jako nástroj pro propojení Evropy, různé jiné prioritní návrhy a tak dále, to jsou věci, které vznikly na základě dohody s námi, například agentura pro železnice. To jsou všechno věci, které potřebují nové kompetence a tím pádem potřebují nové peníze, které však ale nejsou. Takže je to ten zásadní protimluv, Eh, mezi těmi předpoklady, mezi očekáváními od Evropy a mezi tím, co má Evropa k dispozici. Ono se řekle, řekne dobře, tak my máme 1%, ale co někdo udělá s těmi zbylými 99%, to už nikdo neřeší. Takže prosím, já bych chtěl dnes na tomto místě poprosit, abychom udělali to cvičení, které od nás rada čeká, které stejně asi zítra budeme muset začít dělat, to znamená redukovat na základě reality návrhu rady a návrhu komise, abychom radu přivedli k odpovědnosti, aby nakonec nedošlo k tomu, že se celý rozpočet seškrtá o 20% a že v dopravě budeme muset škrtnout celé velké projekty. Já bych velmi rád s radou řešil, jak si to představují oni, co by kdo měl konkrétně seškrtat, kde by se měl konkrétně ušetřit. Já si myslím, že tato diskuse by konečně nás přivedla nohama na zem a byla by realistická. Děkuji, pan Krámr. Ano, děkuji. Děkuji v první řadě paní Jensen, že přišla k nám do výboru pro dopravu. Eh, víme, že pracuje velmi zodpovědně a že toto téma je v dobrých rukou. Rád bych se připojil k tomu, co už tady zaznělo. Je jedno, kolik peněz dostaneme, nebo kolik se škrtne, kolik nám připluje, nebo ne. Jedno je jasné. Ani komise, ani rada, ani parlament nechce žádné projekty dostat někam na pědestal a řešit, zda jsou realistické a financovatelné. V plánu máme v Německu například nějakých 75 projektů, máme na ně 5 miliard, ale v celkovém měřítku to je asi tak podobné. Dovolte mi příklad. V posledním finančním období jsme eh, pro transevropské sítě chtěli 20 miliard, ale dostali jsme 8 miliard. To je zhruba třetina. Byl nějaký projekt škrtnut? Ani náhodou. A teď, nástroj pro propojení Evropy. Tam se seškrtlo 30% ani vlastně bychom tolik škrtat nemuseli. Škrtá se tam něco? Ne. Slyšíme jenom ze všech stran, chceme víc peněz, chceme víc peněz. A to není odpovědné. A teď příklad, kde se dá škrtat. Jde o Stuttgart, ale ne o nádraží. E tam je to nějakých 6 miliard, ale z toho není ani cen z Evropy. Tam jde o e, trať mezi Stuttgartem a Ulmem. Je to koridor Paříž-Bratislava, to je velmi důležitý koridor. Ve Stuttgartu 70% pasažérů nastupuje a vystupuje, 30% jede dál. Ale tato trasa je velmi důležitá pro zboží z Paříže do Bratislavy není přeprava zboží možná právě proto, že máme starou trasu mezi Stuttgartem a Ulmem, která má příliš vysoký sklon. Proto se staví nová trasa 3 miliardy euro. 3 miliardy euro. Spolufinancování 12 až 14 na straně EU. A já jsem se ptal, jak to tedy bude s tou novou trasou, protože to nádraží je v kopci a teď jsem se ptal na tu trať a před pár dny mi komise řekla, že tato nová trať za 3 miliardy euro je ještě příkřejší než ta stará, která už tak není vhodná pro přepravu zboží. Takže když je Evropská unie tak blbá, s prominutím, a financuje takovou kravinu 3 miliardami euro, 12 až 14 a teď je jedno, jestli to je od, eh, z Berlína do Vroclavy, do Štětína nebo někam jinam, na to nemáme vůbec ani euro. A když řešíme otázky do Bregencu, Zürichu nebo mezi Kolmarem a Freiburgem, na to všechno není ani euro. Pokud toto je naše politika tak dobrá, blahopřeji, je ale kolegové potom úplně jedno, kolik peněz dostaneme, neškrtneme nic a bude nám to všechno k ničemu. Konec konců, po naší smrti si to někdo nějak vyřeší, že ano? Děkujeme, Michael. Ane, prosím, můžete nějak reagovat? Děkuji. I will leave it to this committee to sort out which project are... Děkuji za slovo. No, otázka, jaké projekty jsou eh, rozumné, jaké nikoli, to, k tomu bych se teď raději nevyjadřovala. Ale je pravda, samozřejmě, že pokud se podíváte na částky, které máme na období 2007 až 2013 a částky, které potřebujeme na CEF, tak tam došlo k velkému nárůstu. Není to tak velký nárůst, jako navrhovala komise, ale je to dost velké. A samozřejmě musíme zajistit to, že v tom budou dobré projekty. Teď, když došlo ke škrtům, tak si musíme zamyslet nad tím, zda tam mají všechny projekty zůstat, eh, nebo zda tady tam necháme všechny, ale každý bude mít méně financí, nebo zda třeba chceme více využívat různé nové způsoby financování, nové finanční nástroje. Nevím, jak se to nakonec bude dělat, ale mám pocit, že co se týče konkrétně toho nástroje CEF, tak tam rada je taková dost, eh, eh, tam není tak přísná, tam poměrně, tam vlastně zachovali ten určitý nárůst. A pokud se podíváte třeba na jiné části rozpočtu, například pan Riky eh, zmínil výzkum, což je také velice důležité pro tento výbor, tak Evropská rada řekla, že tam eh, by mělo dojít k výraznému nárůstu od roku 2013. A pokud se ponoříte do těch čísel hlouběji, tak uvidíte, že oni vlastně od eh, eh, oni vlastně budou tedy vytvářet podmínky pro ten nárůst, ale v podstatě oni říkají, nebo celkově by to mělo být v podstatě 5%, což podle mého názoru tedy nevím, jestli je to opravdu tak ambiciozní a kolik vědců eh, za to um, ehm, přibede. Co se týče období 2007 až 2013, tak tam v podstatě to zhruba zůstane nezměněno. Čili to jsou spíše takové negativní zprávy a myslím si, že to také asi bude dost obtížné i pro agentury a pro další eh, zařízení nebo pro další subjekty, které potřebují platit své výlohy protože kategorie 1A je stále ještě dost eh, úzká, dost malá a pokud se nepodaří při dalších vyjednáních vyjednat ještě větší pružnost nebo možná i více peněz z toho rozpočtu a stále pořád je to pouze 13 z toho rozpočtu. Několik z vás se ptalo na to, Izabel se na to ptala, kde další. Ptali jste se na to, jak bude postupovat komise. A my jsme se vlastně ptali komise, zda nás může seznámit s těmi konkrétními návrhy, které se týkají toho víceletého finančního rámce. Ty návrhy byly propracovány a do, i dokonce i rada k něm poskytla své Eh, obecné pokyny a mandát k tomu dalšímu vyjednávání, ale zatím nedošlo k žádné schodě. Čili je to vlastně zase opět takový výchozí bod dalších jednání. No a ještě chci říci, že komise konkrétně GŘ pro rozpočet nám řeklo, že se trošku spozdí, že to nakonec tedy bude až někdy v květnu a že teprve někdy v polovině května přinesou návrh, který vlastně bude vycházet z toho minulého návrhu, ale bude to alespoň návrh, který už vlastně byl částečně projednán s radou. Čili my bychom jim mohli doporučit, aby se právě drželi těch svých původních návrhů. To jim můžeme navrhnout, můžeme jim to doporučit, ale nějak eh, jim to nemůžeme nařídit. Čili uvidíme, jak to dopadne. My jsme tedy navrhli, že musíme stát pevně za tím původním návrhem komise. Domnívám se však, že role tohoto výboru bude velice důležitá ve všech vyjednáváních, která se týkají víceletého finančního rámce i v při přípravě rozpočtu na příští rok. Je důležité, abyste vy sami nám dávali podněty a doporučení k tomu, jak dále postupovat. Vaše role je velice důležitá. <clears throat> Pokud se nakonec do konce roku nedohodneme a nebude zde víceletý finanční rámec a budou zde pouze stropy na rok 2013, tak to znamená, že to bude znamenat méně peněz pro kategorii 1A, což je výzkum, projekt eh, Nástroje pro propojení Evropy, ale e, to je vlastně jenom ten první rok a potom nakonec by se to vlastně ještě všechno zhoršovalo, protože například v roce 2013 e, tam je více prostředků spíše třeba na zemědělství nebo na regionální fondy. Možná bychom se bychom stejně nějaké problémy mohli řešit, ale je důležité že co se týče toho nástroje pro propojení Evropy, tak se teď musíme zjistit, zda se nám, zda ještě můžeme získat více prostředků, anebo je zde také další postup, o kterém už hovořil pan kolega, pan Kramer. Musíme prostě zajistit, že ty případné navýšené prostředky také přinesou své výsledky, aby, byly, aby to přineslo užitek. Děkuji vám za všechny komentáře, které jsem si vyslechla a těším se i na další budoucí spolupráci. Ještě mi dovolte jednu, koment, jednu poznámku na závěr. Tento výbor byl také velice aktivní eh, v různých pilotních projektech a přípravných fázích i pro oblast cestovního ruchu. To je také velice důležité a zajímavé. A někdy v květnu nebo v červnu už bychom měli zhruba mít nějakou představu o těchto věcech. Děkuji, říká předseda. Eh, doufám, že vaše prezentace eh, odpověděla na všechny dotazy. Také děkuji kolegům za vaše návrhy. Já se domnívám, že je důležité, aby se těmto věcem věnovali lidé, kteří mají odborné kvality. Jsem velice rád, že je zde například paní Duran, která eh, je také jednou ze stínových eh, zpravodajek a která velice eh, jistě vás také bude informovat o tom, kam by podle našeho názoru se měl ten rozpočet vyvinout. A myslím si, že i vy díky své minulé, mm, minulému působení v tomto výboru pro nás budete mít možná ještě pochopení, více pochopení. Děkuji a těším se v dalších týdnech na spolupráci. Děkuji a teď se podíváme na další bod na pořadu jednání vnější politika EU v oblasti letecké dopravy. Máme zde zpravodaje, pan mm, Marinesku, ale pan Groš se té zprávy ujme, protože pan Marinesku je nepřítomen. Fuzicna. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Marinesku se bohužel nemohl dostavit a poprosil mě, abych stručně jeho zprávu představil já. Zdůrazňuje to, že oblast letectví je hospodářsky vzato velmi důležitá pro Evropu, představuje přidanou hodnotu. Zhruba 365 miliard je hodnota eh, tohoto sektoru a zaměstnává se tak 5 milionů lidí v Evropě. Dlouhodobý cíl je, že bychom vnitroevropsky zlepšili kapacitu v oblasti letectví, eh, přičemž bychom tedy nezapomínali ani na bezpečnost a na ochranu životního prostředí. Pokud jde o mezinárodní spolupráci, eh, je to velice zajímavé a důležité téma, protože letectví nelze zvažovat bez ohledu na mezinárodní situaci. E, v Evropě se zkrátka nestane nic, aniž by to mělo nějaký vliv nebo bylo ovlivněno mezinárodním spektrem, e, například tedy tématem systému pro obchodování s emisními povolenkami a tak dále. Pan zpravodaj proto chce zohlednit i mezinárodní dohody a Kromě toho chce uzavřít nové dohody se zeměmi, se kterými je zatím nemáme. Je potřeba zajišťovat podmínky, aby tyto dohody mohly vznikat tak, abychom ten globální aspekt sektoru letectví mohli náležitým způsobem zohlednit a posílit i ten aspekt evropský. Pro pana zpravodaje je také důležité, abychom v rámci Evropy eh, prosadili program jednotného evropského nebe jsou zde dva důležité aspekty. Jednak důvěryhodnost našich iniciativ v těch případech, kdy eh, chceme nějak optimalizovat využívání evropského leteckého prostoru. Je potřeba, aby tyto snahy měly pozitivní dopady na životní prostředí a na bezpečnost a aby to mělo pozitivní dopady celkově vzato i na kapacitu. To má Evropa za cíl a musí navrhovat takové návrhy, aby eh, byly přijatelné pro 27 evropských států. Když navrhneme něco, co pak státy odmítnou, tak to není příliš dobrý obrázek toho, čím Evropa chce být. A další návrh, velmi zajímavý rovněž, ve smyslu lepší spolupráce bychom možná neměli v mezinárodních společenstvích hovořit 27 hlasy, spíše jedním hlasem, což by ovšem znamenalo daleko větší koherenci a soudržnost na evropské úrovni a e, kromě tedy té teorie, o které tady hovoříme velmi často a mnoho z nás, bychom měli rozvíjet i ten praktický aspekt takovéhoto, dopa- takovéhoto opatření. Z mého hlediska, teď co bych k tomu rád doplnil, z hospodářského hlediska je oblast letectví na evropské úrovni samozřejmě e, důležitá, ale svým způsobem upadá. Snižují se zisky leteckých společností a musíme se ptát, i zde v této interní diskuzi na to, jak chceme pro zítřek zdravou rovnováhu mezi jednotlivými dopravními sektory. Samozřejmě ten letecký sektor je důležitý a bude důležitý, ale je otázka, jak můžeme posílit evropský hlas v této oblasti nejen hospodářsky, ale i z jiných eh, hledisek. Takže tolik eh, k příspěvku pana Marinesku jakožto představení tohoto tématu kolegům. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Grosch. Velice děkuji. Nyní pan Elke Graui za SND. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych chtěl omluvit našeho stínového zpravodaje, který bohužel nemůže, nemůže být dnes přítomen. Chtěl bych také poděkovat eh, nejprve zpravodaji panu Marineskovi za tuto zprávu. Už eh, jste bylo zmíněno několik velice důležitých bodů, nebo několik, eh, věnoval se několika důležitým bodům, ale my bychom chtěli některé body ještě pro, prohloubit a také by tam chtěli ještě něco přidat. Například bychom také chtěli pohovořit o revizi um, práv pro cestující, chtěli bychom tam mít jeden z nejlepších systémů na světě, také bychom chtěli podrobněji ošetřit eh, stávající nebo i nadcházející ekonomické výzvy, jako například silná konkurence ze strany eh, Blízkého východu a Dálného východu. Také bychom chtěli pohovořit o tom, že oni dostávají velké eh, dotace. Také musíme ještě pohovořit o celosvětové konkurenci. Také bychom měli hovořit i o tom, že je zde velká konkurence v rámci Evropy Eh, je zde velká cenová válka, kterou vedou zejména nízkonákladoví přepravci v některých případech. V některých případech eh, to může být dokonce i takové už na hraně, může to ohrožovat třeba sociální práva. Také jsou zde třeba ještě um, otázky, které se týkají různých dotací na místní letiště nebo místní firmy. Myslím si, že ne vždy se nám dobře podařilo najít strategie pro řešení těchto problémů. Také jsme už vedli diskuse i v rámci přípravy balíčku o eh, letecké dopravě. Také musíme ještě zmínit ETS. Eh, e se, domnívám se, že to je také důležité pro posílení leteckého sektoru EU a doufáme, že agentura ICAO nakonec najde, eh, pardon, že organizace ICAO nakonec najde nějaké dobré řešení, i když zatím ještě nevím, jaké. Také můžeme ještě zmínit eh, usnes, legislativní usnesení, které se týká leteckých poplatků. Jorgis byl zpravodajem a to bylo vlastně usnesení, které bylo v květnu 2010 schváleno v Evropském parlamentě 96% hlasy, nicméně stále je to ještě zablokováno v rámci rady. Také bychom měli ještě hovořit o eh, regulační konvergenci v rámci Evropské unie, ale i o zbližování regulace s eh, třetími zeměmi, protože pokud chcete otevírat své trhy, mělo by to být všechno spravedlivé, za férových podmínek a právě i zbližování eh, regulačních eh, opatření by toho mělo být součástí. Pak jsme také zdůraznili eh, smlouvu mezi EU a USA a další smlouvy. Domníváme se, že je velice důležité, abychom se věnovali těmto věcem. Děkuji. Děkuji, říká předseda teď paní Meissner. It seems to be the day of... Děkuji. Já mám pocit, že dnes je takový den, kdy zde není žádný zpravodaj, ani žádný stínový zpravodaj, takže já už dnes budu hovořit za dalšího zpravodaje, nebo stínového zpravodaje, který mi tedy chtěl nejprve, řekl, že mám nejprve poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a řekl, že můžeme souhlasit celou řadou bodů, zejména co se týče jednotného eh, evropského nebe a také programu nebo eh, výzkumu Sesar. Eh, jde o to, že to, ten nedostatečný pokrok v rámci jednotného evropského nebe a sesaru je velice politování hodný a já doufám, že se nám nakonec v tom ještě do, podaří eh, pokrok. Také zpravodaj hovořil o tom, že musí být zde rovné podmínky mezi EU a třetími zeměmi, které bychom měli zejména dosáhnout dvoustrannými dohodami v rámci leteckého odvětví. My s tím souhlasíme, nicméně tyto smlouvy zatím nemají příliš ekonomických eh, výhod a také nevytváří příliš nové příležitosti pro evropské aerolinie. Takže k tomu bych také, nebo pan Benien také požádal komisi, to by se k tomu mohla vyjádřit. Dále, co se týče infrastruktury a těch hlavních uzlových letišť, tak zde zpravodaj volá po členských státech, aby byly inovativní, aby také lépe eh, využívali svou eh, infrastrukturu, také je důležité, aby se ještě mm, jsme se soustředili na úslova letiště a abychom využili zatím nevyužitou kapacitu některých letišť a oblastí. Čili to jsou takové poznámky, které mi předal pan eh, Benson, abych za ní pohovořila. Děkuji a nyní pan Posta. Uh, thank you very, thank you very much, Chairman. Paní Foster. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, děkuji také i zpravodaj, který zde není přítomen, ale stejně mu děkuji. Myslím si, že pan Marinesku předložil velice komplexní zprávu. Dovolte mi vyjádřit se pouze k několika bodům. Velice správně řekl, že už o tom hovoříme více než 10 let a že samozřejmě v celé řadě věcí jsme se pohli dopředu, protože je zde celá řada nových smluv, ale také upozornil na to, že je zde ještě několik klíčových zemí, u nichž musíme Eh, také ještě pokročit, protože to je v našem zájmu, čili já ho v, něm, já ho v tom podporuji a myslím si, že k tomu seznamu bych ještě přidala Brazílii, ale nevím, eh, zda se mnou komise bude souhlasit ohledně Brazílie. Co se týče tedy eh, obecného přístupu mého kolegy, tak také podporuje zpravodaj v tom, co říká o jednotném evropském nebi. Myslím si, že bychom měli pokaždé, kdy můžeme upozorňovat na SESAR a na Single European Sky, měli bychom vždy tlačit na komisi. Samozřejmě také souhlasíme i s tím, aby i členské státy v tom um, vlastně jaksi zatlačili. A myslím si, že je také dost politování hodné to, co se týká, jak se to, jak se, co se týká těch funkčních letových bloků, tam bychom ještě měli dále pokročit. Zatím se to například netýká Spojeného království, netýká se to Skandinávie, Irska a tak dále. E, také jsou, mám tam určité redakční poznámky, které se týkají překladu do angličtiny, ale to asi není nic úplně důležitého. Mohou to pak říci zpravodaj, až o tom budeme hovořit podrobněji. Ještě co se týče otázek trhu, tak myslím si, že e, velice dobře Například eh, zúraznil to, jak je důležité mít další kontakty s Blízkým východem Jižní Ameriky, eh, jihovýchodní Ameriky a také různých eh, dalších oblastí světa. Čili je velice důležité, abychom si toto uvědomovali. V Evropě nebudeme mít žádné speciální úlevy nebo speciální výhody. On hovoří o tom, že prostě musíme uznat to, že svět eh, jde dál, že svět eh, pokročil kupředu a musíme zaručit to, že naše aktivity mohou dát eh, leteckému odvětví podmínky pro dobrou konkurenceschopnost, aby byly konkurenceschopné na světové úrovni. Pane předsedo, ještě mohu nakonec souhlasit také s tím, co navrhuje, co by budoucí kroky. Myslím si, že i v té části také hovoří o dobrých věcech, v té části další kroky, také upozorňuje třeba na nekalou soutěž, také hovoří o tom, že některé země třeba mohou být eh, dotovány ze strany svých vlád. Bohužel s tím třeba asi nemůžeme toho moc učinit. Um, takže jste myslím si, že bychom měli usilovat i dobrou hospodářskou soutěž v rámci EU a měli bychom vždy Ehm, být si vědomi toho, eh, jak postupují ostatní země. Také zde kolega hovořil o tom, že zde se nehovoří příliš o systému ETS, ale v odstavci 32 se o tom říká a také o tom, že organizace ICAO eh, se tím ještě bude zabývat. Já jsem v tomto poměrně optimistická. Myslím si, možná by to tam ještě mohlo být formulováno nějak podrobněji, ale celkově bych chtěla panu Mariskenovi poděkovat a myslím si, že i nadále bude mít s, naší, touto zprávou naši podporu. Děkuji nyní paní Lichtenberger. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu. Některé ty věci, které tam jsou, bych ráda zdůraznila, jiné bych ráda doplnila. Samozřejmě vzhledem k situaci, kterou máme, Hovořili jsme o ní i v souvislosti s USA, je to celá ta otázka systému pro obchodování s emisemi. To je velmi centrální téma. Jak s tím budeme zacházet, jak s tím chceme zakáze, zacházet a jaké to bude mít dopady v globálním kontextu. Myslím si, že kromě systému ETS musíme řešit otázku hlučnosti. To je také komplexní téma máme různá letadla různé kvality v různých částech světa, které však létají do Evropy. A e, když sem přiletí, tak to je často dosti složitá situace. Z hlediska vědeckého poznání si myslím, nesmíme řešit pouze otázku CO2, ale i otázku emisí e, oxidu dusíku, NOx. Ta se často opomíjí ale je stále důležitější. A podobné to je také s otázkou emisí ve vyšších vrstvách, ve vyšších vrstvách atmosféry. To má také své dopady, které vzhledem k rostoucímu leteckému provozu nelze ignorovat. A i to je téma pro mezinárodní pole nezáleží jenom na nás. Je to otázka pro celý svět. Souhlasím s kolegou socialistou, že otázka práv cestujících je rovněž něco, čím se musíme pečlivěji zabývat. Proč? Protože když se podíváme na ty Ehm, abych tak řekla, šikovnější další aktéry na světě, tak i ti už začínají sledovat eh, systém práv pasažerů evropský. Takže my ta práva nesmíme omezovat, nesmíme je oslabovat, nesmíme ty, ehm, ty nároky zvyšovat pouze teoreticky. Musí to být v praxi. Ne, nelze čekat, až se stane nějaká megakatastrofa. Eh, tato práva, práva cestujících, nelze vymáhat zpětně je potřeba zajistit, aby nebyla v Evropě umenšena. A zároveň je potřeba podívat se na mezinárodní dohody, které se tímto tématem zabývají a e, podívat se, jak, e, jak se řeší, řeší věci jinde. Důvěryhodnost, ano, to je pravda. E, to máme, e, to, zde máme určitý problém. Máme zde určité bloky vzdušného prostoru, které nefungují řádně. Já bych tady na tomto místě chtěla apelovat na e, komisi, aby tomu přestala říkat bloky vzdušného prostoru, aby, toho, aby, to, aby uznala, že to je jaksi takový první krok, který ovšem nesouvisí se skutečným blokem vzdušného prostoru. Je potřeba posílit spolupráci a bez toho se s ničím nepohne. E, otázka státních podpor. To je samozřejmě otázka kritická. Na tu nesmíme zapomínat. I v Evropě máme určité, u, u, určité postupy, kdy nějaká letiště, případné letecké cesty byly subvencovány státy ačkoliv vlastně řádně nefungovaly. A vůbec fungování leteckého, leteckého provozu je otázka různé, různé to zpětné danění a odložené danění. To je otázka, zda to také není podoba subvence. Prosím, pan Rike, děkuji. Merci. Děkuji, pane předsedo, děkuji také Marianovi Marinesku za jeho zprávu. Já, abych to tady trochu odlehčil, tak vám řeknu takový jeden příběh, kde vystupují eh, tři postavičky, tři prasátka. Jedno si postavilo domeček ze slámy, druhé ze dřeva a třetí z cihel. Znáte ten příběh. To první prasátko, to je průmysl, průmysl se spojil, evropský letecký průmysl, aby působil integrovaně a stal se světovým lídrem takže to je to prasátko, které má tedy ten domeček z cihel. A druhé prasátko to jsou letecké společnosti v Evropě, které mají problémy, dochází tam ke koncentraci, k zanikání společností, ke ztrátovému provozu, ale přeorganizovávají se stejně jako letiště, kde dochází k reorganizacím. To je prostě to prasátko, které si postavilo domeček ze dřeva. A pak Evropská unie tam má domeček ze slámy, to znamená, že je zcela neschopná postavit domeček, který by chránil. Jsou zde dva aspekty. Za prvé je zde otázka strukturalizace evropského leteckého prostoru. To je úplně katastrofální, protože členské státy nedokáží prosadit eh, evropské jednotné nebe, CZ to je také úplně nedostatečné, je to katastrofální, stejně jako interoperabilita a nic se neděje, protože je zde odpor členských států. A druhý aspekt to je právní úprava v Evropě, to znamená ty definice, které my zde vytváříme a které se týkají celé řady témat, jako životní prostředí, sociální aspekty, bezpečnostní aspekty, práva cestujících a tak dále. Zmínili se o tom už i předřečníci. Ve všech těchto aspektech se snažíme být nejlepší na světě, snažíme se mít nejnáročnější rámce, kteří zajistí práva našich cestujících, pracujících, zajistí bezpečnost a Změní to celkovou výkonnost systému. Problém je, že ten systém vypadá tak, že když diskutujeme o mezinárodních dohodách, tak to vypadá jako ten vlk, který přijde a sfoukne ten domeček ze slámy. Prostě máme tady ten problém, jak optimalizovat sociální, environmentální rámec, hlučnost, emise, práva pasažérů, všechno to, na čem se shodneme, ale jak potom můžeme diskutovat navenek v rámci leteckých dohod na mezinárodním poli. Tam se vůbec nedokážeme chránit. Problém mezinárodních dohod je ten, že už definice jsou to dohody mezinárodní, takže Evropská unie musí jednat jinak, aby členské státy se neuchylovaly do toho jediného domečku, do toho domečku z cihel, který je schopen odolat. Nicméně letecký průmysl není schopen eh, ochránit eh, své pracující, protože neustále tam dochází k reorganizacím, propouštění. Pak zde máme také environmentální problémy. Tam máme čím dál větší problém a jak říkám, je zde třeba rozlišit eh, mezi tím optimálním, vysněným evropským rámcem a na druhé straně dohody našeho průmyslu jej stavějí do situace, kdy vůbec není schopen konkurovat eh, mezinárodní konkurenci. Takže to je ten můj závěr a ponaučení z tohoto příběhu. Děkuji. Až skončíte v politice, tak můžete psát eh, příběhy pro děti a vystupovat ve francouzské televizi v pořadech pro děti. Já si taky říkám, že jestli ten vlk náhodou není rada, která se snaží sfouknout ty prasečí domečky. Pan Bach? Děkuji vám, pane předsedo. Je to velmi důležitý problém a představit ho tak humorně, jak tady pan kolega, je úžasné. Mně se to jistě nepodaří replikovat, ale eh, chtěl bych alespoň poděkovat panu Marinesku za dobrou zprávu. Myslím si, že ji formuloval velmi dobře a soustředil se na to nejdůležitější a navrhl velmi dobré návrhy. Komise ve svém sdělení také konec konců psala, že se dosáhlo už mnohého, že jsme nedosáhli stanovených cílů zatím. Ano. A e, jeden z těch bodů je více Evropy. V tom ground handlingu, v pozemním odbavování, už jsme hovořili o otázce subsidiarity. A zde vnější politika EU v oblasti letecké dopravy, já si myslím, že i zde potřebujeme více Evropy. Abychom měli spravedlivou konkurenci, aby nedocházelo k tomu, že členské státy vstupují do bilaterálních dohod s třetími státy. Je potřeba jasně definovat podmínky a je potřeba podívat se například na ty bezpečnostní standardy, environmentální standardy, práva cestujících. Proto všechno potřebujeme evropské standardy, aby nedocházelo k narušování spravedlivého, eh, spravedlivé hospodářské soutěže. Eh, pan zpravodaj se zcela správně zaměřil na pracovní podmínky a doufám, že náš výbor toto eh, téma plně podpoří. Děkuji vám. Pan Baldwin za komisi, takže který ten domeček svouknete jako první? Nevím, pane předsedo, já si tu metaforu pohádkovou musím ještě vymyslet, abych se vám přiznal. K této užitečné rozpravě nemám mnoho k dodání. Jsme velmi vděční panu zpravodaj za návrh zprávy, která toto téma řeší velmi dobře a jsme rádi, že je to, že to jde v podstatě stejným směrem jako ehm, závěry rady a náš vlastní návrh, takže myslím, že jsme poměrně jednotní v tom, eh, co je potřeba udělat. Eh, těch bodů v rozpravě, které bych rád zmínil, je mnoho, ale nebudu to všechno opakovat. Eh, zmíním pouze jednotné evropské nebe, za to děkujeme, za, bra- za připomínky k Brazílii a k zemím oblasti Perského zálivu, to je také velmi důležité, systém ETS, to je také velmi důležité a budeme to muset zohlednit i do budoucna. Ty nejdůležitější věci jsou dvě. Jednak to, co říkal pan Alcadroy, eh, dohody EU-USA a přidaná hodnota v této oblasti. V současnosti probíhají významné změny. Jako eh, poprvé v historii eh, začíná jednání o Eh, zóně volného obchodu EU-USA a myslím si, že i letecký provoz by v tom měl mít nějakou roli. Nemusí to být nějaká konfliktní role, kdo to bude vlastnit, kdo to bude mít na starosti a tak dále. Samozřejmě nám by se to líbilo, ale je zde celá řada dalších bodů oblastí pozitivní spolupráce, eh, které nás zajímají, na které se těšíme. A druhá věc, kterou chci zmínit, je vlastně možná jenom otázka překladu, jak říkala paní Fostrová, ehm, je to bod 30 té zprávy, kde zpráva vyzývá komisi, aby uzavřela spravedlivou dohodu s Ruskou federací, pokud jde o modernizaci systému eh, a koridorů transevropských sítí. A to je právě ta pohádka. Hans Christian Andersen by si nikdy nevymyslel pohádku o přeletech nad Sibiří. To ani za sto let. To je naprosto nerealistické. A ten bod 30 v podstatě eh, jakoby říkal, že by komise nebyla úplně slušná vůči Rusku eh, a vůči těm přeletům přes Sibiř. Možná by tam mohlo být něco takového. Vyzývá komisi a radu, aby zkoumala možnosti recipročních vztahů mezi Evropskou unii a Ruskou federací, což by snad mohlo lépe sformulovat ty silné názory, které panují zde v parlamentu, pokud jde o přelety na Sibiří. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme vám, pane Boldvinem. Pane Groši, chcete něco dodat na základě toho, co bylo zmíněno? Nechci, pane předsedo. Eh, jenom bych snad Dominikovi doporučil, aby skutečně napsal knihu pohádek Evropa pro děti. To by bylo skvělé. No a pod čarou eh, říkám, že pana Marinesku upozorním na to, co zde zaznělo samozřejmě a k tomu, co tady zaznělo o Rusku, samozřejmě by si to asi zasloužilo trošku jinou formulaci, ale i přesto je ta zpráva velmi dobrá a doufám, že bude podpořena velkou většinou. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Připomínám, termín pro pozměňovací návrhy je 27. března v pravé poledne. Projednávání pozměňovacích návrhů bude 22. a 23. dubna, hlasování ve výboru v květnu. Takže pozměňovací návrhy do 27. třetí prosím. Tím jsme na konci eh, programu pro dnešní den. Teď bude schůze koordinátorů, takže prosím, ti, kteří mají odejít, nechť tak učiní. We will go in five minutes a začneme koordinátory zhruba za pět minut. Děkuji.